Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, s'ouvre la deuxième séquence de nos auditions. Dámy a pánové, takže zahajuji druhou část eh, našeho dnešního setkání. Trošku si pohovořit o tom, jak by mohl vypadat, jak by mohl eventuálně vypadat rozpočet eurozóny. Zpráva řízení eurozóny, řekněme, zatím ještě nereagovala na veškeré problémy, veškeré obavy, které zde máme, problémy v oblasti růstu, pracovních příležitostí. Je zde jistě prostor k další práci. A právě proto jsme přišli s touto iniciativou, máme tuto zprávu vlastní iniciativy, která se přímo zabývá touto, tímto konkrétním tématem, to znamená zpráva a řízení rozpočtu eurozóny samozřejmě, že i několik externích příspěvků mimo Evropský parlament ob, m, mm, m, rovněž se věnovalo tomuto tématu a my budeme chtít požádat o možnost pokračování v této práci. Pan Roberto eh, Gualtieri eh, mm, zde byl před chviličkou, pan Wickham ho nahradí, protože oba dva naše výbory jsou spol, eh, společnými výbory v tomto ohledu. Máme zde několik odborníků, pan Benoit Kure, který je z výkonné rady ECB, dále je to pan Klaus Knot, který je guvernérem Nizozemské centrální banky, pan Xavier Rago, eh, který mezi nás přišel z Ecole Economics v Paříže. Pan Kure rád bych eh, Eh, samozřejmě vám řekl, že tato záležitost je pro nás nesmírně, nesmírně důležitá. My samozřejmě doufám, že pokud jde o politiku ECB do budoucna, že budeme mít takovou možnou synergii politických, ekonomických eh, záležitostí, měnové politiky zároveň. Pan Kristian Kalis, eh, pan profesor, bohužel je nemocný a proto Eh, ho omlouvám. Jak to bude vypadat? Nejprve pět minut vystoupí jeden nebo oba dva naši zpravodajové, aby uvedli toto naše eh, setkání a ten, kdo zahájí eh, naše setkání, poté přenechá slovo na závěr druhému kolegovi. Poté se máme naše odborníky, každý bude mít 10 minut, poté budou následovat zpravodajové, každý bude mít 2 minuty a poté to budou i dotazy stínových zpravodajů, každý bude mít rovněž 2 minutky k dispozici a naše odborníci budou mít 5 minut na odpověď ze strany Mm, teda otázek ze strany zpravodajů i spolu zpravodajů a budeme-li mít ještě trochu času, tak samozřejmě budou moci vystoupit ostatní členové našich výborů a poté úplně na závěr to opět bude jeden ze spolu zpravodajů. Takže nejprve je to pan Benoit Curé, ještě jednou vám velice děkujeme za to, že jste mezi námi, samozřejmě všem našim pozvaným děkuji za to, že jsou mezi námi. Takže ještě promiňte, takže úplně na úvod to bude pravděpodobně paní Bereš jako jedna ze spoluzpravodajů. Omlouvám se vám. Omlouva přijata, pane předsedo. Děkuji, děkuji našim odborníkům, hostům, Reimer BG, my společně pracujeme na tomto tématu a v podstatě eh, již eh, jsme zahlceni všemi expertízami, protože od roku 2012 skutečně jsme měli možnost mnoha, mnoha odborných názorů schlédnout a mít k dispozici. Oba dva naše výbory se začaly zabývat tímto tématem a vlastně poprvé Evropský parlament explicitně se vyjádřil k tomuto tématu, které se specificky týká eurozóny nebo teda eh, rozpočtu pro eurozón. To je vlastně první takový pokus. Ráda bych řekla, že už eh, již v období Maastrichtské smlouvy toto téma se objevilo, mm, pan Delos, jeho výbor předpokládal různé mechanismy, které by mohly být využity a vidíme, že v rámci krizového období skutečně všichni eh, jsme si uvědomili, že by vlastně mm, měly být tyto mechanismy mm, využívány. To, co v Maastrichtské smlouvě bylo pouze zmíněno. V roce 2012 jsme hovořili o blueprintu, o e, zprávě čtyř předsedů, dále to byla otázka Hermana van Rompuye, kterou položil Evropské radě. To znamená, že od toho roku 2012 o tomto tématu neustále hovoříme. Co nám chybí? Samozřejmě nějaké další objasnění celé záležitosti konkretizování. My samozřejmě, pokud my bychom samozřejmě s Raimenem Begem jinak vůbec nemohli připravit takovou zprávu, kterou jsme připravili a vlastně každý den přichází nové nějaké návrhy, některé to kompletují, některé to vlastně jsou protichůdné, jsou zde různé názory, různá stanoviska, různé argumenty. Já začínám mít takový organizovanější obrázek o důvodech, které vedou k potřebě rozpočtu pro eurozónu. Abych to nějak zjednodušila, aby to bylo explicitnější. Jednak je to stabilizace vůči asymetrickým i symetrickým šokům. Druhá důležitá oblast je kapacita investic v eurozóně nad rámec těch omezení paktu stability a dále je to podpora konvergence, kromě těch mechanismů, nebo nad rámec těch mechanismů Evropské unie, které neumožnily konvergenci v rámci eurozóny. Je zde několik různých typů možných zdrojů, o kterých hovoříme, či příjmu. První to je takový základ rozpočtu eurozóny, určitý evropský mechanismus, stabilizační mechanismus, veškerý potenciál tohoto mechanismu, všechny ty potřeby, které potřebujeme pokrýt v současné době stabilita, dále bankovní unie, dokončení bankovní unie, tato otázka je rovněž na stole. V rámci této rovnice eh, těch prostředků, abychom eh, omezili asymetrické i symetrické šoky, je otázka určitého automatického stabilizačního mechanismu, pokud jde o um, dávky v nezaměstnanosti a tak dále. Dále je to otázka investic, to jsou i otázky um, půjče, konvergence, některé záležitosti, které byly v oblasti strukturálních fondů uh, hodně, a tak, uh, hodně uh, byly kritizovány a v rámci Eh, revize víceletého finančního rámce bychom právě mohli přispět i k této otázce eh, navýšení investic. A další záležitost, asi nikoho tím nebudu šokovat, co nám chybí, pan Rainer PG i já máme pocit, že nemáme dostatek dobrých argumentů, abychom přesvědčili eh, ty, kteří musí přijímat rozhodnutí. To jsou ti, kteří se často scházejí na úrovni euroskupiny, na úrovni ECOFINu, na úrovni především Evropské rady. Takže vaše příspěvky naši hostů by nám mohly trošku nastínit to, co ze všech těchto možností, které máme na stole, jsou ty správné možnosti, správné argumenty, správný směr, by už nebyla otázka eh, toho, zda vůbec máme jít tímto směrem, ale jak přesvědčit ty, kteří dělají rozhodnutí, abychom šli tímto směrem. Děkujeme. Perváš bere A nyní pane, nebo pan Bege na závěr vystoupí. Takže prosím, nyní dáme slovo panu Keremu. Merci. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo pánové předsedové, eh, budu hovořit anglicky, ale především si poděkovat eh, předsedům výborů a zpravodajům za uspořádání této dnešní diskuze, abychom se dostali dál eh, v právní diskuzi o budoucnosti eurozóny což je velice důležité. Já se vrátím k potřebám tohoto politického postoje k věci, protože tak také se trochu relativizuje to, co se zde říká, je zapotřebí eh, zvážit také názory politických orgánů. Všichni si uvědomujeme, eh, že politická moc někdy leží někde jinde. To ještě není důvod, proč eh, se vzdát cíle dokončit Evropskou měnovou unii. Eh, což znamená především dosáhnout toho, že EMU bude schopná absorbovat šoky, což potřebujeme dnes, potřebujeme také podporovat investice. A právě proto je zapotřebí začít diskuzi už dnes, třeba že ten politický prostor je využíván spíše pro jiné otázky. Je to také dvojí e, e, riziko, které nám nyní neumožňuje, abychom správně reagovali na krizi související s uprchlíky. A to je další diskuze, kterou je zapotřebí vést. Jenom stručně eh, k fiskální politice stávající. Eh, je to velice důležitá diskuze, protože eurozóna eh, potřebuje posilovat ekonomiku a toto znovu narůstají politiky je podporováno politikou a nízkými cenami energetiky a také obnovenou objevením jistoty. Mnoho evropských zemí nicméně ještě ve velice křehkém stavu a e, musíme se zaměřit na to, jakým způsobem bude eurozóna schopna do budoucnosti řešit možné e, krize, aby eurozóna byla připravena e, na případné snižování výkonnosti ekonomiky taky. A já nechci vám vysvětlovat, to není moje úloha hovořit o tom, jaká úroveň fiskální kapacita byla správná pro e, eurozónu. E, já vám chci poskytnout hodnocení toho, proč potřebujeme fiskální kapacitu a také proč to není všelék. Za jakých podmínek může tedy tato fiskální kapacita fungovat? Rád bych na, za, e, na začátek vysvětlil, že se nejedná o křižovatku mezi dvěma postoji. Za prvé tedy zodpovědnou vnitrostátní fiskální politikou a za druhé ta druhá cesta, že by byla společná fiskální kapacita nebo rozpočet. Z mnoha, z mnoha důvodů potřebujeme oba dva tyto postoje, obě dvě tyto cesty. Cílem pro fiskální politiku je eh, přispívat eh, k finanční a ekonomické stabilitě, aby jak trh, tak občané měli důvěru eh, v finanční situaci. A právě proto je tak důležité mít jasně stanovenou tuto politiku. Potřebujeme mít náš rámec, v němž budeme schopni koordinovat fiskální politiky, aby Toto bylo zde pro trh a také spotřebitelé potřebují mít eh, jistotu, že jejich eh, prostředí, ve kterém se pohybují, také bude jisté. Eh, daňoví poplatníci a podniky přispívají do vnitrostátních rozpočtu a pokud nyní nemáme jasně postavený, pravidla pro evropské fiskální kapacity nemůžeme žádat, aby se do nich, do nich přispívalo navíc. Takže přispívá se do vnitrostátních rozpočtů, e, proč je zapotřebí reformy e, paktu stability a do jeho doplnění o nové prvky, aby byl vhodnější, e, aby v něm byly jasné mm, pobídky. Eh, o tom budeme dnes diskutovat, je to velice legitimní diskuze, je to mm, celá oprávněná diskuze. V každém případu bych chtěl říci, že důvěru nelze znovu budovat, když budeme hrát eh, mm, když nebudeme hrát podle stávajících pravidel, potřebujeme prosazovat ta pravidla, která už máme. V průběhu krize jsme viděli, že nástroje měnové politiky na vnitrostátní úrovni, což je tedy definice měnové unie, takže takové situace, když dojde k, k, k těm specifickým šokům v jednotlivých státech, které jsou velice silné, tak začíná převládat ten vnitrostátní přístup ve fiskálních politikách. Takže lze jednat eh, a snižovat rozměry těch velkých šoků. Právě proto tu je bankovní unie, k tomu je určena eh, pro případné silné finanční šoky. Takže bankovní unie v tomto směru funguje ale eurozóna od této chvíle nemůže eh, vše eh, vyřešit. Právě to jsme také viděli v těch jednotlivých eh, zprávách. Je zapotřebí doplňovat jednotlivé stabilizátory v členských státech. To byl tedy ten původní úmysl Měnové unie. Fiskální kapacita může být implementována pro země eurozóny. Například Eh, se může postupovat směrem k eh, podpravné zemědělství v eurozóně anebo k plnému eh, evropskému rozpočtu. Je zapotřebí politických rozhodnutí, je to také příležitost tomu, aby se diskutovalo o společných cílech a o tom, jak jich společně dosáhnout. Tato diskuze je nyní více než kdy jindy potřebná. A právě proto Teď nechci zasahovat příliš do detailů, protože jsem přesvědčen, že se jedná především o politickou diskuzi. Otázka je, jak maximalizovat pozitivní dopad fungování EMU. Jsem přesvědčen, že musíme vidět velký pokrok ve třech rozměrech. Za prvé, půlování fiskálních zdrojů, ať už pocházejí odkudkoliv, ať je jejich velikost jako, jakákoliv funguje pouze tehdy, když solidarita jde ruku v ruce s, s odpovědností. To znamená, že se musí společně sdílet riziko eh, eh, v měnové unii a musí se více rozhodovat společně, musí být společné rozhodování více. Eh, je možná zapotřebí k tomu více pravidel pro fungování institucí a e, e, toto připojení e, k silnější rozeně by vyžaduje samozřejmě souhlas. Za druhé, měl bychom se zaměřit na omezení břemena fiskálních politik a tady bych řekl ohledně toho, co prohlásil Gerhard. Ano, můžeme mít eh, u několik chceme, ale dostaneme to, než tomu budou eh, tržní eh, podmínky. A společně s kapitálovou unii k tomu potřebujeme propojení přeshraniční, což také pomůže eurozóně a to také znamená doplnění, dokončení vnitřního trhu, včetně dokončení vnitřního trhu se službami. Je tedy zapotřebí dosáhnout tohoto zlepšení ve zprávě ekonomické abychom lépe mohli sdílet také eh, rizika. A za třetí jde především o eh, rozdělení rizika ex ante. Jakýkoliv krok nějakým směrem musí být podpořen konvergentním procesem. Potřebujeme tedy jasné reformy a také závazek eh, je, je prosazovat, že tyto ekonomiky se budou pohybovat společně k danému cíli. A potřebujeme také kritéria pro konvergenci. Pokud chcete vytvořit novou ekonomickou konvergenci, nový proces, tak potřebujete nejdřív principy, musíte se rovnout na mechanismech, a eh, pak tedy usilovat o tu kon- konvergenci. A na závěr bych chtěl ještě dodat, Eh, morální hazard, to je téma, o kterém se hovoří, je důležitý, ale potřebujeme k tomu takovou strategii, abychom spojili patřičným způsobem fiskální kapacitu ehm, tak, eh, že bude vytvářen to proces eh, postupně, aby nejdříve byla fiskální kapacita na vnitrostátní úrovni, následně, aby bylo na vnitrostátní úrovni e, možné absorbovat šoky a pak posilovat instituce na úrovni eurozóny, tak aby zde byly silné instituce, které budou schopny mm, toto zpravovat. Tady myslím, že mohu ukončit svůj projev. E, e, myslím, že nás čeká ještě dlouhá plodná diskuze. Děkuji za toto expoze za vaše vyjasnění, pane Kore. To bylo velice, mm, to byl velice politický projev a e, předám slovo panu Klasu Notovi, e, předsedovi e, Nizozemské národní banky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Zpravodaj vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za vaše laskavé pozvání, abych se mohl účastnit tohoto veřejného slyšení o rozpočtové kapacitě pro eurozónu. Je mi ctí, že se s vámi mohu podělit o své názory zde v Evropském parlamentu a doufám, že, vaš, že um, tyto názory vám pomohou dále rozvíjet myšlenky, které jsou už na stole. E, to, co bylo řečeno, je poměrně bohatý e, základ k tomu, co, jak by, e, nebo čeho by mohla dosáhnout fiskální kapacita. Je to široký úhel, má to mm, řadu, spoustu potenciálních funkcí, včetně podpory konvergence, centralizace reform a e, také e, mm, věřitele poslední záchrany jedné funkce, která by přinesla největší přidanou hodnotu podle mého názoru, to je stabilizace asymetrických šoků. Já tady budu diskutovat čtyři aspekty, které jsou, myslím, relevantní, když uvažujeme o eh, takovémto Evropském stabilizačním fondu. Budu hovořit o dopadu, eh, které mají finanční a eh, business cykly na fiskální pozice, interakce těchto kapacit na eurozóně a co se děje na úrovni členských zemí. Rozdíl mezi ex ante Eh, sdílením rizik a ex post redistribuci, která probíhá jenom směrnými transfery a pak několik slov o relativní důležitosti o soukromém versus veřejném sdílení rizik. Než se tomu začne věnovat, nejprve bych krátce schrnul, jak se, rozvíjí, jak se vyvíjela rozpočtová politika během krize při zřizování měnové unie eh, federální rozpočet nebyl považován za nutný, protože byl názor, že asymetrické šoky mohou státy stabilizovat vlastními rozpočty, pokud dodržovat, budou dodržovat pak růstu a stability. Bohužel ta situace se vyvinula jinak. V některých zemích e, rozpočty nebyly schopny fungovat, e, vykonávat svoji stabilizační funkci. To bylo částečně e, z důvodu nedostatečné rozpočtové disciplíny před krizí. Mnoho zemí dosáhly střednědobého cíle přebytku nebo rovnováhy pouze v projekcích, ale nikdy v realitě. Kromě toho fiskální šok během krize byl zmnohonásoben makroekonomickými nerovnováhami, které se vytvořily v předcházejících letech. Státy, které měly největší nerovnováhy, Řecko, Portugalsko, Irsko, Španělsko, tak tam ten rozpočtový deficit v roce 2009 byl v průměru téměř 11 HDP, eh, tedy o 11 větší, než se předpokládalo rok předtím. V důsledku toho další období fiskální konsolidace bylo nevyhnutelné v řadě členských zemí. V letech 2011 a 2014 fiskální situace v eurozóně byla kontrakční, právě v období, kdy měnová politika se dostala k nulové úrovni. Za těchto výjimečných okolností Fond na rozpočtovou stabilizaci by teoreticky pomohl stabilizovat asymetrické šoky v členských zemí a přispěl by k vyváženějšímu politickému mixu pro celou eurozónu. Bylo jasné před zahájením ehm, měnové, ekonomické měnové unie, že ten stabilizační fond je obtížnější v praxi než teoreticky. Je obtížné splnit podmínky, aby tento fond byl politicky akceptovatelný. Některé tyto podmínky jsou věnovány ve zprávě pěti předsedů. Je tedy malá podpora eh, velkého federálního rozpočtu, takže fond by musel být omezený a také je velmi eh, obtížné vyhnout se negativním efektům rozpočtovou disciplínu a permanentním transferům. Chci zmínit tři praktické výzvy, jednu potenciální alternativu. První výzva, typ asymetrické fluktuace, který byl v eurozóně, se obtížně stabilizuje eh, s omezenou fiskální kapacitou. Stabilizační fondy jsou mm, zaměřeny na business cyklus, který trvá obvykle 8 let. A toto omezené trvání by ty příspěvky do fondu a platby z fondu vlastně by byly z toho důvodu dočasné. Když se ale podíváte na Business Cyklus ehm, členů eurozóny, tak byly překvapivě synchronizovány od roku 1999. Asymetrické fluktuace fiskálních pozicí byly mnohem větší a dlouhodobější, protože souvisely s finančním cyklem, který trvá dvakrát tak dlouho jako business cyklus, 18, 16 až 20 let. A to také Eh, současně docházely k diverzencím v cenové konkurenceschopnosti, běžným účtům, nárůstu úvěru a eh, cen nemovitostí. A tyto mm, fluktuace eh, znamenaly velké výzvy v proveditelnosti, které, kterým nebyla věnována dostatečná pozornost ani ve zprávě pěti předsedů, ani jinde. Takže fond zamířený na, pouze na ten business cyklus by pouze stabilizoval malou část finančního cyklu, ale fond namířený na stabilizaci finančního cyklu by vedl k dlouhodobějším transferům, než e, co by státy byly nyní e, ochotny akceptovat. Další praktická výzva je, že rozpočtová kapacita bude v interakci se národními fiskálními politikami. Například zvyšování daní na, erovní, na, na evropské úrovni. Všechny daně ale platí nakonec stejní daňoví poplatníci. Nemůžeme uvalit daň bohužel na mimozemšťany. Takže federální fond, který má snižovat e, národní zdanění a fiskální prostor dostupný pro jednotlivé členské státy. A toto by mohl být závažnější problém, kdyby si ten fond mohl půjčovat, protože by nesl risk deficitu jak na tedy federální, tak na národní úrovni. Vzhledem k současné úrovni zdanění ve většině členských zemí eurozóny, stabilizační fond by neměl vést k celkovému vyššímu zdanění a půjčování. A fond by mohl e, zasahovat do uplatňování paktu růstu stability a zdá se, že se nelze vyhnout tomu závěru, že jakýkoliv posun k směrem k fiskální kapacitě na, v eurozóně by šel ruku v ruce s přísnějším uplatňováním fiskálních pravidel na úrovni členských zemí se zaměřením na úroveň dluhu a implicitní budoucí daňové závazky. Další praktická výzva je, že stabilizační fond by eh, zvýšil ehm, sdílení, veřejné sdílení rizik. V, mě, eh, v hospodářské měnové unii toto sdílení rizik stouplo v posledních letech. Mechanismy, jako je eh, mechanismus stability. I když to není nic špatného, základní problém je, že e mu stále nefunguje dostatečně dobře v některých eh, důležitých politických oblastech. Členské státy se stále výrazně liší. Nejenom co se týče veřejného zadlužení nebo rovnováhy um, běžných účtů, ale také co se týče celkové konkurenceschopnosti, adaptability, institucionální kvality. A když se výchozí pozice tak liší, tak fond stabilizace by mohl vést k stálým, trvalým transferům jedním směrem místo spravedlivého sdílení rizik jak ante, což by znamenalo, že nevíte předem, eh, kam nakonec ty platby půjdou. Další zvýšení sdílení rizik veřejného by mělo být doprovázeno silnější politickou koordinací a s větší snahou redukovat riziko. Měnová unie vyžaduje striktnější dodržování paktu růstu stability a růstu a také makroekonomických nerovnou, postupů pro ekonomické nerovnováhy, aby došlo k prevenci těchto nerovnováh, které amplifikují fiskální šoky tak, jak jsme toho byli svědky během krize. Hospodářská měnová unie bude potřebovat větší konvergenci ekonomických struktur. To by mohlo znamenat koordinovanější přístup k reformám trhu práce například. Vzhledem k těmto výzvám političtí činitelé se budou muset velice pečlivě zamyslet nad Eh, jakýmkoliv fondem a požadavky, které by to znamenalo pro další oblasti měnové unie. A poslední poznámka. Mm, další způsob, jak zlepšit stabilizaci šoků, eh, jsou k dispozici. Existuje studie, známá studie, například ukazuje pro Spojené státy, že privátní sílení rizika přes integrované finanční trhy Eh, řeší větší podíl a 62% asymetrických šoků, více než tedy veřejné sdílení rizik přes federální rozpočet, což je asi 13%. Nedávné studie pro Kanadu a Německa mají podobná, podobné závěry. Takže privátní sdílení rizika je, má ještě větší potenciál než veřejné a také, a bohužel se to, je to málo rozvinuté v měnové unii. Privátní kapitálové toky e, zhoršují asymetrie během krize, kdy zranitelné země vlastně zažívají cyklický, procyklický únik kapitálu. A je třeba um, stimulovat pevnější formy finanční e, integrace, aby neexistoval ten procyklický útěk kapitálu. Um, Kapitálová unie je dobré východisko, to implikuje, že ještě předtím, než se eh, než přejdeme k federálnímu rozpočtu, tak šoky by se daly výrazně, řešení šoků by se mělo, mohlo výrazně zlepšit. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážený pane předsedo, děkujeme, vážený pane guvernére, děkujeme za váš příspěvek. A nyní je to pan Xavier Rago, který je z Paris School of Economics. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a děkuji rovněž i za možnost vystoupit k tomuto tématu. Samozřejmě já jsem předsedou Observatoře francouzské pro ekonomickou konjunkturu v rámci naší školy, kde jsme prováděli různé analýzy, které se týkají rozpočtových evropských otázek. Budu vystupovat francouzsky s vaším dovolením. Myslím si, že bychom měli vycházet z takové relativní, z takového závěru ohledně potřeby debatovat ehm, existenci evropského rozpočtu. Je to určitý pragmatický přístup určitého ekonomického stavu, který vedl k této rozpravě. A to je především otázka stabilizace. Jednak je to ta zpráva pěti předsedů, dále no, je to, tam, tam vidíme, že je to vlastně taková centrální mise nebo něco trošku možná nového v rámci eh, evropské rozpravy. Bereš se o tom již zmínila. Nyní se to stává takovou centrální mise, která by světluje, proč dochází k této rozprávě. To je první věc. Druhá věc. Myslím si, že v této snaze nalézt určité argumenty nad rámec různých analýz, technických záležitostí, všech těch názorů a analýz, které se týkají evropského rozpočtu. Je, to vlastně takový praktický přístup, pragmatický přístup, který srovnává Evropskou unii s jinými eh, fiskálními eh, federacemi podobného charakteru. Spojené státy, Kanada, co funguje, pokud jde o stabilizaci a co naopak nefunguje v takových federacích. A třetí prvek, o kterém se zmíním, jsou takové sebe ty důležité nástroje v rámci všech těch politik, o kterých jsme se zmínili, o kterých se zde zmíním, budu je bránit, pokud jde například o nějakou ochranu nezaměstnaných v celé EU a podobně. Domnívám se, že bychom Všichni asi mohli souhlasit s tím, že ten rámec, který stanovila Maastrichtská dohoda, pakt růstu a stability, neo, ne, odolával dostatečně těm šokům způsobený krizí. Proč? Protože ta dimenze po krizi ty ekonomické šoky nebyly dostatečně předvídány. Tě, mm, ta, to řízení cyklu, ekonomických politik, v podstatě vlastně jsme uvažovali o nulových úrocích. Mnoho zemí teda nebudou mít dostatečné manevrovací pole pro využívání fiskálních politik a nástrojů, to znamená, že zde máme nedostatečnou poptávku v eurozóně, vidíme zde inflaci, která je vyšší než stanovené cíle, vidíme zde v podstatě vlastně ten output gap, to znamená asymetrická situace mezi jednotlivými zeměmi, vysoká nezaměstnanost a tak dále. Čili tato realita v podstatě vlastně vedla k evoluci všech těchto evropských textů, eh, argumentů, určité flexibilní podmínky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 Eh, nebo různé komplikované záležitosti ekonomického charakteru, čím se vlastně evropská pravidla stávají nečitelná pro naše občany. Pan eh, Benoit Krene o tom hovořil, ta důvěryhodnost, respektování pravidel, protože my v podstatě vlastně nevíme, o která pravidla jde, nebo snažíme se nějak pochopit dynamiku rozvoje, ekonomického rozvoje jednotlivých zemí. To znamená, že je zde potřeba objasnit tato pravidla, vzít v potaz ten cíl, který jsme chtěli dosáhnout, to znamená, jakým způsobem reagovat na nedostatečnou evropskou poptávku a jakým způsobem makroekonomicky stabilizovat Evropskou unii, čili tento pojem stabilizace musíme dostatečně eh, sledovat, analyzovat na pozadí nedostatečné evropské poptávky. Když se podíváme na ostatní federativní uspořádání, ta specifika eurozóny, je to, že v podstatě je zde ano, eh, malý společný rozpočet ve srovnání s rozpočty jednotlivých států. Pokud jde, jde o procento výdajů, tak to představuje pouze 2% výdajů v rámci eurozóny, zatímco u Kanady například, to je mm, nejvíce decentralizovaná země, tam je to osmkrát vyšší číslo. Žádná monetární unie neexistuje s takovým federálním rozpočtem, který by byl tak malý, a snažili, snažila se zároveň stabilizovat ekonomickou situaci. Tím se dostáváme k dvěma zásadním rozprávám, které se potýkají se stabilizací. Jednak je to koordinace národních rozpočtů, to je první záležitost, a druhá záležitost určitá definice specifických fiskálních kontracyklických nástrojů, proticyklických nástrojů ještě navíc k této koordinaci. Další otázka, Beno které o tom hovořil, to znamená koordinace těchto nástrojů na jedné straně a na druhé straně určité a příprava federálních nástrojů fiskálního charakteru, koordinace fiskálních nástrojů, kterou bychom mohli si představit, tam by mělo dojít k určité ekonomické analýze, například nějaké, eh, nějaké evropské rady, rozpočtové rady, eh, zpráva pěti předsedů se o tom zmiňuje a tato rada, rozpočtová Evropská rada, by mohla nezávisle analyzovat a zároveň hovořit o eh, nějakým způsobem koherenci různých rozpočtů v rámci paktu růstu a stability, podívat se, zda jsou tam nějaké manévrovací možnosti pro země, které respektují pravidla tohoto paktu, aby došlo, aby eh, se stabilizovaly makroekonomické faktory, některé země například mají přebytek běžného účtu v současné době, který, a to znamená, že mají tyto přebytky, které by mohly pomoci stabilizovat eurozónu. To znamená, je to otázka centrální koordinace, kterou bychom měli zdůraznit v této evropské rozpravě ohledně tohoto nezávislého orgánu, nezávislé rady, která by mohla, pokud teda dojde ke změně smluv, mohlo by, tato rada by mohla přijít s doporučeními, evropské instituce by, je, by debatovali o těchto eh, doporučeních, Euroskupina, Evropský parlament. Umožnilo by to poté rozprávu na půdě národních parlamentů, <clears throat> pokud jde o národní nebo koordinaci národních politik. Čili tato koordinace národních rozpočtů, to je téměř nemožný úkol ze středně dobého hlediska. Koordinace těchto monetárních politik byla tak obtížná v eurozóně, že jsme že vlastně eurozóna měla být jakýmsi řešením této koordinace a když uvažujeme o evropském rozpočtu, to vlastně jde nad rámec koordinace národních rozpočtů. se, samozřejmě, že jsou zde určité limity, určitá omezení. Kontracyklic, v podstatě vlastně by šlo o tento proticyklický nástroj celé eurozóny. Pan Not se o tom již zmínil, Měli bychom tím reagovat na mnoho různých problémů v tomto ohledu, například eh, morálního hazardu, eh, nebo naopak eh, určité kompatibility s, mm, s legislativou v jednotlivých členských států. Jsou se určité problémy, obtíže, ovšem potřeba mm, tohoto nástroje je evidentní, pokud bude správně definován. Samozřejmě, že vidíme to i na příkladu jiných federací. Vidíme zde určitou heterogenitu podobného charakteru, jako například v EU. Eh, je to ta otázka neza, příspěvku nezaměstnanosti v rámci EU která by umožnila definovat takový proticyklický nástroj pro eurozónu. Je zde mnoho, několik možností pro tyto dávky, pro tento systém ochrany. Já si myslím, pokud teda chceme být pragmatičtí, tak když srovnáme ostatní měnové unie, například americký projekt Eh, umožňuje takový nástroj, který je kompatibilní s heterogenitou našeho pracovního trhu, protože vlastně ta heterogenita mezi jednotlivými americkými státy je obrovská od 0,3 až do 0,6 čili je to mnohem větší eh, než v Evropské unii. To znamená, že by vlastně takový federální rozpočet mohl být právě využíván u dlouhodobého zaměstnání. Bylo by to podle jednotlivých zemí, bylo by to financováno na úrovni Evropské unie. V případě, že daná země utrpěla krizi, tak vlastně mm, a samozřejmě tím pádem by tam došlo k nárůstu zaměstnanosti. Pokud o technické záležitosti takového systému sociální ochrany, je tam několik možností, eh, které jsou na stole. Nebudu zacházet do podrobností. Ovšem, pokud chceme implementovat takový federální rozpočet, musíme právě zvažovat nějaký konkrétní nástroj, jež by byl konkrét, kompatibilní s, toho heterogen, s tím heterogenním charakterem EU. To znamená právě takový systém evropské ochrany v, nebo sociálního zabezpečení v případě eh, nezaměstnanosti. Umožnilo by to stabilizaci rizik v eurozóně, pokud ale šlo o makroekonomická rizika, tak eh, ta kapacita eh, zadlužení by mohla být mohla být uvažována na evropské úrovni, tak aby se makroekonomická rizika řešila proticyklickým způsobem. Tím bych ukončil můj příspěvek. Ty tři nejdůležitější body, na které nesmíme zapomínat, je jednak stabilizace a identifikace toho, že vlastně po eh, tom krizovém období se neaplikovaly dostatečně pravidla, která se týkaly fiskální kapacity v Evropské unii. Dále je to určitě pragmatický přístup, srovnání s ostatními monetárními uniemi a třetí záležitost, konkrétní nástroj um, určitého za, zajištění nebo sociální zajištění v případě nezaměstnanosti v celé EU. Děkujeme, děkujeme, eh, vážený eh, pane Rágo, děkujeme za všechny tyto eh, objasňující informace a nyní se dostáváme ke zpravodajům, kteří mohou reagovat na tyto tři příspěvky. Určitě mají dotazy. Pan BG, nejprve prosím. Pane předsedo, děkuji um, za zajímavý, um, zajímavou prezentaci. Eh, pan Kirovic řekl eh, zajímavou, důležitou věc, že měnová, Sorská měnová unie se musí dokončit i přes tu aktuální krizi. Já bych k tomu dodal, a jin, ani se nám podaří eh, znovu obnovit důvěru ve spolupráci členských zemí, tak se to nepodaří. Za druhé, vy jste řekl, že bez dodržování stávajících pravidel nemůže vzniknout důvěra, o to přesně jde když mluvíme o nástrojích, které nám mohou pomoci, aby euro v rámcových podmínkách zůstalo stabilní a globální, a mělo vlastně šanci v té globální vesnici. A nacházíme se částečně na e, cestě, tedy e, suverénním národním státům. Rozpočtová politika pomocí trust fondů a nouzové pomoci, to v podstatě považuji za správné, vítám to, ale jsme nacházíme se stále v procesu takzvaného outsourcingu a již to nepoužíváme komunitární metodu. A já chci říci, že cílem eh, vnitřního trhu byly čtyři základní eh, svobody. Výjimka je měno, je euro, tedy eh, hlavní měna je euro a zbytek jsou výjimky. Mm, není možné, aby se stalo tedy mm, to, co je jádrem, tak aby se vlastně řešilo outsourcingem mezivládně a to, aby jenom tak se ta, tak se ta situace bude jenom zhoršovat, nikoli zlepšovat. Mm, existuje z vašeho názoru tedy vývoj, že spojení státních a bankovních rizik bylo dostatečně odbouráno a tím rizika pro daňového poplatníka byla dostatečně redukována. Jsme skutečně dostatečně daleko. Za druhé, jak vidíte budování fiskální kapacity v souvislosti se stávajícími nástroji SM, strukturální fondy, kohezní fond který byl založen za určitým účelem, a iniciativa zaměstnanosti mládeže a jaké, o jakém nutném finančním vybavení bychom museli mluvit, e, co se týče rozpočtu, který nyní není ani 1% HDP. E, pak velice rychlé otázka se nabízí, jak budeme zacházet s takovou kapacitou, Mm, jenom na, pro eurozónu nebo i pro státy bez eura, jako Euro plus pakt z roku 2011. A dovedete si představit, že vzhledem eh, k celé politické ekonomické situaci, ve které se nachází Evropská unie, že eh, bychom vypracovali plán eh, krok za krokem že by tam byly věci, z resou odsouhlasené, pak by se tam na to stavěly další prvky, aby e, stoupla vzájemná důvěra a perspektiva fiskální kapacity nakonec byla dosažena. Děkuji. Děkuji, paní Berez. Děkuji. Jenom stručně několik otázek. Hovořili jste o tom, že je zapotřebí postupovat postupně a e, s podmínkami. Teď nehovořím o vyjednávání e, o Velké Británii a podobně, ale mám na mysli situaci měnovou politiku. Jde o to, jaký dopad má měnová politika na ekonomiku eh, eurozóny. Ten je omezený. A když eh, je tu tolik rozdílných názorů mezi členskými státy, není tu jednotný směr Evropské unie, jak s tím postupovat dál. Chci se, eh, vystavořit o tom, že je zapotřebí hledat politická, politické odpovědi ale když hovoříme v rámci toto slyšení, je tu celá řada mechanismů, institucionálních eh, možností a několik různých možností a hypotéz, které se objevují už v našem pracovním dokumentu. Například Evropský parlament by se mohl stát parlamentem, který bude hodnotit rozpočet eurozóny a e, byl by tedy mm, rozpočet pro e, eurozónu. Připadá vám to jako schudná myšlenka? E, pro to mám také dva dotazy. Vy jste se zmiňoval zběžně o, o mechanismu, který by řešil makroekonomické nevyváženosti. Myslíte si, že ty mechanizmy, které máme, jsou dostatečně využity, nebo bychom mohli jít ještě dál? A za druhé, to je vaše čtvrtá poznámka. Vy jste se zmiňoval o tom, že je zapotřebí eh, sdílet rizika také eh, v soukromém sektoru. Eh, co přesně tím myslíte? Jak byste porovnal situaci v eurozóně k situaci ve Spojených státech anebo v Německu? No je to trochu paradoxní uvádět tyto příklady, protože tam ta poslední e, zarážka, to backstop, s ohledem na rozpočet, e, kterým, mu, e, který může být také podpořen soukromým sdílením rizik. To je myšlenka, se kterou jsme se setkávali také v řešení Unie kapitálových trhů. A bylo by zapotřebí tedy kompenzovat jednotlivé aktéry v rámci rozpočtové eh, politiky. Jednou z podmínek toho, aby to všechno fungovalo na úrovni Evropské unie, je také otázka backstopu, neboli napotře- nejdříve potřebujeme mít bankovní unii, a důvěryhodným způsobem fungovat na e, kapitálovém trhu, jestli to není takový začarovaný e, kruh. A potom na pana Xaviera Ragota mám další dotaz. Vy jste hovořil o měnových politikách a jejich využití v, do, v období nadměrného napětí. Ano, e, takovou možností se zabýváme a můžeme eh, důvěryhodně eh, přednést eh, možnosti konvergence v tomto smyslu. Už budu končit, pane předsedo. Evropský parlament se také zabývá myšlenkou hledně konvergence, tak aby se respektovala masrická kritéria a aby byla jasná definice pěti eh, let, aby byla jasná pravidla pro členské státy, aby eh, se realizovaly reformní plány a eh, se pravidla lépe než do posud. Děkuji a nyní předám slovo našim expertům. Prosím, pokud to zvládnete za dvě minuty, bude to báječné. Každý za dvě minuty. Excusez-moi, mais j'ai des problèmes de voix. Mám trochu problém s hlasem, omlouvám se. Je vais commencer par répondre à, à Madame Beres. Nejdříve odpovím paní Beres. Do jaké míry je e, naléhavá ta konvergence, má být tedy postupná, e, podmíněná. Já jsem ohledně ohledně toho chtěl říci, že je tu důležitá politická debata, ale to není součástí dnešní e, diskuze. Potřebujeme další politiky, rozpočtovou politiku, která může přispět eh, k, na, k růstu ekonomickému. A eh, současně to může také odlehčit to břemeno, které je na měnové politice v současné době. Takže je tu určitá naléhavost eh, ohledně konvergence musím říct, že by nemělo dojít k transferům, trvalým transferům v jednom směru. O to jde a to není ani e, v základních smlouvách o EU a o měnové unii. A tyto e, transfery jsou prosím zajišťovány evropským rozpočtem a nejsou nyní součástí naší e, diskuze. Ohledně zodpovědnosti, demokratické zodpovědnosti, bych se nepouštěl do diskuze eh, o relativních úlohách eh, národních parlamentu nebo Evropského parlamentu. Eh, vždy z pohledu Evropského parlamentu se bude jednat o možné kapacity, které lze využívat a o přijatelnost politickou. A to platí i pro národní parlamenty, takže to není tak snadná otázka. O pan Bege, a já se omlouvám, že to bude déle než dvě minuty trvat, pane předsedo, k panu Begevu chci říci, že velice důležité diskutovat a po, zajistit to, že veškeré mechanismy, které budou vytvářeny na základě těchto diskuzí, budou zaintegrovány do komunitárního mechanismu, Případně tak půjde znovu integrovat několik mechanismů, které nebyly vytvořeny jako komunitární mechanismy, zejména mechanismus stability. A to si myslím, že by bylo velice žádoucí. A e, Evropský parlament by to měl hrát svou úlohu. Souvislost mezi bankovním rizikem a e, státním dluhem je nepochybně nezbytné e, rozpojit tato dvě rizika a to je postupný úkol, který má střednědobý horizont, například je o vytvoření jedno, mechanismu jednotného řešení nebo orgánu e, společného za tímto účelem vytvořeného, který se bude zabývat suverénními dluhy e, v bankách. E, takže to řešení bude postupné a bude zapotřebí postupovat konzistentně na mezinárodní úrovni. Tím myslím, že skončím. Děkuji. Pan Knop. Yeah, thank you. Děkuji za ty zajímavé otázky. In, uh... Děkuji za všechny zajímavé otázky. Bude obtížné na ně zodpovědět během dvou minut, ale začnu tím, uh, tou otázkou paní Beres. Konkrétně otázka makroekonomických nerovnovách a hm, řízení, zda ten potenciál byl dostatečně využit Pán, já vám dám několik čísel. Ten postup je poměrně nový, ale již proběhlo hodnocení prvního roku a bylo mnoho doporučení eh, vydáno za první mm, rok, ale pouze 5% z nich bylo mm, pak implementováno členskými státy. 50% těch doporučení, eh, tam členské státy to do určité míry eh, se tím řídily, ale ne tak, jak bylo doporučeno. Zbytek 45% tam prostě nebyl žádný follow-up. Když se podíváte na tato čísla, alespoň tak jako já, tak to není využívání plného potenciálu tohoto postupu. A což myslím, že odhaluje problém se způsobem, jak Evropa um, řeší um, vlastně pro, ty, ta pravidla, která eh, vytváří. Vytváření pravidel a implementace pravidel je něco jiného. Pokud pravidla existují na papíře, ale nemají dostatečný follow-up v terénu, v praxi, tak pak bude problém s důvěrou, s budováním důvěry, o které mluvil pan kolega. Dostat se na tu trajektorii postupného obnovování důvěry a e, tak přecházet k dalším formám sdílení rizika, protože mně se zdá, že stávající míra sdílení rizika v měnové unii je suboptimální. My, pot, my mm, potřebujeme silnější. My jsme hovořili o e, hospodářské měnové unii, nejenom měnové unii. Máme čas? Nemyslím, že máme jinou možnost, než postupně e, to eh, dělat, protože pokud to budeme dělat příliš rychle, tak ne, eh, nebude ta vzájemná důvěra ke sdílení rizik. K bankovní unii a vazba mezi bankou a státem, tak ta nebylo dostatečně narušeno, přerušeno. Stále je problém eh, pojištění vkladů a, a podobně. Pak toho nulového nebo preferenčního rizikového přístupu k státním dluhům v rozvahách bank, což je eh, celosvětový problém i v Evropě, kdy státy už si nemohou eh, vydávat vlastní měnu. Takže to jsou tyto dvě strany tohoto, této vazby banka, stát by se měly řešit. A když turbulence na trhu začátkem tohoto roku eh, začaly, tak bylo vidět korelace mezi manžemi CDS a státními státy, které se opět tedy narostly, takže ten nexus banky stát nebyl dostatečně mm, porušen a přerušen a tady je třeba jednat víc. Děkuji, pane předsedo, pane Ravo. Děkuji. Velice stručně, pouze několik doplňujících ještě prvků poznámek. Ten limit, to omezení měnové politiky zde je věc, na kterou bychom měli poukázat. Měnová politika je heterogénní v rámci eurozóny, a i protože je zde určitá bankovní kapacita, která je jiná, nebo e, nedostatečné vlastně poskytování úvěru pro e, podniky, pro domácnosti v některých zemích eurozóny, které samozřejmě byly zasažen nejvíce finalizace bankovní unie, to, že budeme chránit vklady a tak dále. To všechno by mohlo umožnit stabilizaci v této oblasti a vytvořit to homogenitu v rámci eurozóny. To je důležité pro umožnění stabilizace celé situace. To je první věc. A poté ta velikost rozpočtu je druhá záležitost, který dostatečná velikost pro stabilizaci. V takových měnových zónách federální rozpočet představuje asi 15 těch procent, nebo 15 procent se využívá pro stabilizaci, protože v těchto federálních rozpočtech eh, jsou tam různé funkce právě takového toho centrálního, federálního charakteru, to znamená nad rámec těch národních odpovědností. Malý rozpočet 2 až 3 HDP eurozóny by mohl již mít stabilizační silní prvek, protože všechny ty hlavní centralizované eh, funkce by zatím ještě zůstaly na straně členských států. Ta eh, nutnost tohoto rozpočtu by neměla být podkopána tím, že takový rozpočet pravděpodobně bude malý a už bude dostačující pro stabilizaci, podle mého názoru. A dále je to ta ochrana nezaměstnanosti, zabezpečení v nezaměstnanosti, určité pojištění, které bylo doplňkového charakteru, který by umožnil konvergenci pracovního trhu, reform tohoto trhu ta hypotéza nebo součást našeho problému tkví v té heterogenitě pracovního trhu před krizí, v průběhu krize, čili musíme umožnit určitou konvergenci těchto trhů, konkurenceschopnost, strukturální reformy. Tento nástroj stabilizace by měl být doplňkem ke konvergenci pracovních trhů v Evropě řekněme, pokud by to bylo pětileté období, které by umožnilo konvergenci tohoto trhu deflačním způsobem. Nejde o mm, to, aby všechny deficitní země e, snižovaly platy. To rozhodně ne. Tato konvergence by měla mm, by ale měla proběhnout v tomto období, kdy je nedostatečná, nedostatečná poptávka, bohužel. Čili Myslím si, že tento rozpočet, i kdyby byl mm, eh, malým rozpočtem, tak přece jenom by mohl přispět spolu s těmi ostatními prvky k stabilizaci celé situace. No a nyní teda poprosíme, samozřejmě za chviličku ještě nejprve vidíme, že Roberto mezi nás opět přišel a ještě bude mít samozřejmě slovo a, a eh, poté ještě někteří naši členové a zpravodajové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval za nesmírně užitečné informace. Proč potřebujeme fiskální kapacitu? To je otázka. A co si můžeme dovolit s ohledem na finanční omezení, kterým čelíme? Klíčová otázka zní, zapotřebujeme nějak máme se ESM, kompletujeme bankovní unii, to znamená něco pro absorbování šoku nebo spíše podpořit strukturální reformy na úrovni národních států s cílem zlepšit konkurenceschopnost. Otázka na zástupce centrální banky oba dva zástupci, jedna z centrální banky a na nizozemské centrální banky, hovořili jste o potřebách strukturální reform, které z těchto reform jsou zásadní pro určité doplnění opatření měnových politik na straně ECB a které z těchto reform by potřebovaly finanční nakopnutí či stimuly. Protože samozřejmě, že zde potřebujeme fiskální kapacitu eurozóny, která by byla propojená s jasnými kondicionalitami, o tom už jsme se zmínili. Ovšem, mm, samozřejmě, že struktura strukturální eh, reformy vyžadují finanční prostředky, to samozřejmě by to mohlo negativně dopadnout na členské státy, které podle vašeho názoru z těchto reform potřebují fiskální stimuly pro země mimo eurozónu, pokud jde o tuto fiskální kapacitu. Velice stručně, co si myslíte, eh, že by byly benefity pro tyto země ještě předtím, než se stanou součástí EMU, Evropské hospodářské měnové unie a eurozóny jaké by byly rizika naopak, kdyby eh, se nesnažili stát členy eurozóny a dále rizika pro země mimo eurozónu, například Británie, které se nechtějí stát členy eurozóny, aby fiskální kapacita neměla žádné negativní dopady na to země, nějaké záruky můžeme poskytnout. A ještě něco ke kapitolu toho, že potřebujeme posílit nástroje, když by měli nástroje, které máme k dispozici, aby členské státy aplikovaly fiskální pravidla. O tom jste se zmínili. Je tam ještě něco, o čem byste se mohli zmínit, které nástroje by mohly posílit fiskální disciplínu v Evropě? Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji. Další řečník. Kýtos puhejohtaja ja kiitos useista. Děkuji vám. Ráda bych poděkovala za tyto velice zajímavé eh, příspěvky a názory, jako, jako vádí spoluspravodajové v pracovním eh, dokumentu. Eh, rozpočtová kapacita eurozóny a další mechanismy jsou věci, o kterých už se diskutovalo dřív. Podle vašeho názoru, jak realistické je předpokládat, že členské státy by podpořily takovýto mechanismus? Mohli byste také uvést, jaké otázky jsou pro členské státy mimořádně obtížné a jaký dopad tento mechanismus by měl na eh, národní suverenitu. A také bych se vás chtěla zeptat, eh, kdyby bylo vhodné zavést tento bod eh, evropské rozpočtové kapacity pro eurozónu. Pana. Artui. Jak bylo řečeno, Centrální Evropská banka dělá svou práci a někdy už e, překročila svou konkrétní misi a šla pomoci, na pomoc, protože zde eh, byl nějaký nedostatek v ekonomickém řízení eurozóny. Takže by bylo možná zapotřebí Eh, vše eh, eh, patřičně postavit do pořádku a vytvořit takovou rozpočtovou kapacitu. Takže rozpočet to si nedokážeme představit bez toho, že by to bylo politické rozhodnutí. Je zapotřebí z toho učinit závěry. Jsou to určité dopady. Nemáme rozpočtové, finanční, ekonomické řízení společné pro tento rozpočet. A tento rozpočet by se mohl tedy spíše opírat o ten nástroj finanční eh, stability. Jak by se mohl chovat vůči eh, nadměrnému zadlužení států v eurozóně eh, v případě asymetrických šoků? A jaké by, kompetence by mohly být převedeny z členských států na eurozónu? protože jste hovořil například o um, podpoře v nezaměstnanosti. Takže co by to stálo členské státy, aby se účastnili financování takovýchto politik? Šlo by tedy o převedení eh, příspěvku z členských států na eh, evropský eh, rozpočet. Byla by to částka, kterou už by přímo nepodporovali nezaměstnané. A šlo by také o převody do Eh, do rozpočtu EU z rozpočtu eh, vnitrostátních eh, s tím, že by docházelo k vyšší konvergenci a že by eurozóna byla optimálním prostorem, což ještě tak není. Fabio Demasi jako další. Děkuji, pane předsedo. Prváš Perez hovořila o expertních znalostech. Já bych chtěl říci, že to je hotová lavina. Jak jste uváděli, jedním z, těch hlavních příčin je dostatek, který máme v v, v paktu, nebo možnosti stability. Já chci hovořit o zemi, která měla eh, problémy a eh, můžeme říci, ano, můžeme mít eh, mechanismus řešení, eh, který bude vycházet ze eh, soukromého sektoru. Vzpomeňme si na rok 2013, kdy kapitalové trhy nebyly schopny absorbovat určité šoky. Ale když to ponecháme stranou, tak bych rád se zaměřil na dvě otázky na pana Ragota konkrétně. Souhlasím, že fiskální kapacita je poměrně obtížně dohodnutelná politicky. Je to politická záležitost, možná zdanění e, není příliš stabilním zdrojem financování. E, e, jakým způsobem byste to řešil ohledně bankovních licencí například? Protože jsme viděli, že měnová politika například je nyní neutralizována příliš velkou fiskální konsolidací. Peníze se nedostávají do reálné ekonomiky. Ehm, kde by se tedy bral ty zdroje na vyvážení nevýhod eh, toho systému, který se ehm, zakládá na těch ehm, eh, na, na daních, jak byste snížil břemeno, které leží na daňových uplatnících. Evropský parlament usiluje o to, abychom měli spravedlivější daně, například s ohledem na zdanění eh, podniků nyní ohledně většího prostoru i pro eh, pakt růstu a stability eh, na vnitrostátní úrovni. Hovořilo se o zlatých eh, pravidlech investicí například. Například investice mm, by mohly být chápány jako to, co mm, se stane Ehm, výhodou, eh, stane se to ziskem v budoucnosti. Jak se díváte například eh, na německou eh, situaci, na německý příklad řešení této situace? Paní Viada? Děkuji, já budu stručná. Já si myslím, že bychom Ehm, měli jasně eh, říci, jak už bylo řečeno, že rozpočet EU je 1% HDP a hledat společné eh, řeč mezi členskými státy, eh, rostoucí disparity mezi členskými státy a konkrétní nedostatek solidarity a mechanismu solidarity je zjevné, že ehm, síla jakékoliv regulačního rámce v EU není v finanční kapacita, protože tady je jasná nedůvěra, to bylo řečeno mezi členskými státy a partnery. Nejslabší členské státy eh, eh, čekali solidaritu, ale dostali eh, škrty a větší dluhy. V Irsku to vidíme více než jinde, kde každá žena, muž a dítě bude platit tisíce, aby se to v příštích letech, abychom toto vyřešili. Nemůžeme mm, dal, vytvářet další sociální dumping. Eh, nemůžeme vrátit takto eh, důvěru. Myslíte si, že když dáme větší pravomoce abstraktním strukturám v EU, že to vytvoří důvěru? Já myslím, že ne. A jak se můžeme vyhnout podobné bankovní krizi do budoucnu? Co eh, je třeba zlepšit nebo doplnit té bankovní unii, o které jste mluvil? Děkuji Ernest Maragald. Eh, děkuji. Já řeknu to, co řekl kolega, eh, co se týče um, Španělská, já, se, eh, já mám čtyři body, čtyři otázky. Eh, vy jste zmínil deficit poptávky, ale nemluvil jste o mm, investičním deficitu. Společně s deficitem poptávky se všichni shodneme, že během té krize eh, došlo k poklesu investic nejenom um, soukromně, ale veřejně v některých členských zemích um, nebyly investice um, do toho, abychom, aby se e, zabránilo nadměrným dluhům na úkor e, jiných služeb, ale když se na to podíváme z hlediska nedostatečné poptávky, souhlasíte, že to můžeme vnímat jako, jako deficit investic? Za druhé jsme slyšeli od různých expertů, především um, před prezidenta eh, Holandské centrální banky, eh, tam bylo řečeno, že jakákoliv evropská fiskální kapacita bude muset být neutrální. To znamená, že musela být eh, výměna nebo předání suverenity mm, členských států ale v tuto chvíli je mnoho různých odhadů, ale často se mluví o 100 miliard v daňových podvodech. Daňové podvody nás stojí 100, 100 miliard ročně. Nejsem si jist, zda EU může mít fiskální kapacitu vzhledem k tak velkému problému daňových úniků tomu, co řekl Nago, Nago, myslím, že je nutné hovořit o tom, že 2 až 3 ADP se používají pro eh, rozpočet v roce 2009. USA zvýšilo svůj procent, mm, procento výdejů jako procenta HDP během kruze, krize a důsledky jsme viděli. Toto proběhlo během eh, konsolidace mm, po té krizi. Co eh, si myslíte o tomto modelu? A také mm, se mluvilo o fiskální kapacitě a míry, do jaké mm, nebo jaké ty existující nerovnováhy se zhoršily především v těch členských zemích, kde jsou velké deficity, které nevyrovnaly své rozpočty během krize. Ty členské státy měly být eh, vlastně potrestány za deficity a teprve nedávno k tomu došlo. Přičemž státy jako Německo s přebytkem nebyly trestány, nebyly předmětem jakýkoliv, jakýchkoliv sankcí. A tyto přebytky vyvolávají e, celou řadu problémů a nerovnovách. E, děkuji, nevidím tady e, jiné stínové zpravodaje, takže můžeme předat slovo našim expertům. Demakury. Omlouvám se, ale já mám problém s, jak se svými, svými vokály. Já chci reagovat na to, co řekl druhý eh, předseda Kere, že centrální banka eh, vlastně překonala svoji misi. To není pravda, my máme jasnou misi, to je stabilita, což kontroluje vy. A to, ne, to nepřekračujeme. Co je pravda, je, že pro nás bude snažší, by bylo snažší, kdyby jiné politiky EU, eh, jako ekonomické, fiskální, byly eh, účinnější. To by jaksi eh, zmírnilo to naše břímě. V tom se shodneme. Dále tady byla otázka na to, jaké reformy jsou třeba. To je dlouhá diskuse. Já mm, to chci ale. Mm, já chci ale zmínit, že reformy, které jsou potřeba, vlastně vedou k dalším investicím. A ochota investorů investovat finance jsou velmi levné, takže chybí vůle nebo příležitost investovat. Což je také tedy ve formách. Což se týká toho, co jsem řekl, můžeme um, vytvář- nemůžeme vytvářet dlouhodobého horizontu růst, na to potřebujeme investice, což se dělá různě v různých zemích. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno, že to není o škrtání nákladů. Uh, Eh, zvyšování konkurence schopnosti, eh, škrtáním nákladů. Pak tady byla mm, otázka pana Demasiona o bankovní licenci pro ESM. Z našeho hlediska ECB není otázka, zda ECM má nebo nemá bankovní licenci. Jde o to, že E, zda by udělení té bankovní licence vedlo k tím, že by dostávali prostředky z ECB, aby mohli dělat fiskální e, opatření, což by šlo proti smlouvě. Takže nejde tak o to, e, zda mají licenci nebo ne, ale o to, co dělají. A já bych považoval za obtížné si představit, že ESM by se přímo financovalo z ECB, aniž by to bylo měnové financování tím skončím. Děkuji. Pan Knot. Sorry, thank you. Let me begin by saying that I very much agreed. Já začnu tím, že jsem souhlasil s většinou bodů, co řekl pan Krej, ale um, ta zmínka nedostatku investic a strukturálních reform uh, Ehm, tak tady bych také řekl, že náklady na financování eh, již dlouho ničemu nebrání v eurozóně. To nesouvisí s nedostatkem investic. To souvisí s růstem produktivity, s tím, že prostě firmy eh, sedí na hotovosti, kupují si své vlastní akcie a neinvestují. Souvisí to tedy s nedostatkem strukturálních reform. Jedna věc, kterou chci dodat, je, že si myslím, že složení reform si zaslouží trošičku pozornosti. Eh, hodně reform se zaměřuje na trh práce, ale když reformujete pouze trh práce a ne současně pro, trh produktů, tak jenom přesouváte přidanou hodnotu z práce na kapitál. Nezvyšujete eh, celek Měl by být větší důraz na, pro, na reformy produktových trhů a to pomůže akceptovatelnosti reform. V mnoha případech ty reformy jsou vnímány jako něco elitistického, což eh, škodí pracovní síle ve prospěch kapitálu. A my potřebujeme kombinaci reform, Eh, reformy, které zvýší produktivitu, což pak spustí investice. K makroekonomickým rovnováhám a proceduře myslím si, že přebytek na běžném účtu je také známkou domácí nerovnováhy. Takže to není problém jenom mm, těch zemí v deficitu. Eh, Španělsko, Irsko, tak tady souhlasím, že mm, ta krize nebyla fiskální eh, profligace. Byl to šok, byl to masivní šok na trhu nemovitostí, což se eh, úplně zvrtlo. Ale na druhou stranu daně z nemovitostí přinášely hodně přímo tak dále, což ale když elasticita fiskální pozice s ohledem na to, co se děje ve finančním sektoru, co se děje na trhu nemovitostí, co se děje v reálné ekonomice, je mnohem větší. Takže ta, ten nárazník, který potřebujete pod ty 3%, abyste se vyhnuli tomu, že za špatných časů překročíte ty 3%, tak asi musí být ještě větší, než jsme si v minulosti mysleli. Když se podíváte na pakt růstu a stability, tak většina interpretací se zaměřuje na ten horní limit 3%, ale to jádro paktu nejsou ty 3%. Hlavní je e, rovnováha nebo přebytek. Kdyby to, toto bylo striktnější, tak ten šok stejně by byl příliš velký, aby se to řešilo v rámci paktu růstu a stability, ale výchozí situace by byla lepší, než e, je nyní. Děkuji. Well, I... Děkuji. A ještě pokud je o daně, samozřejmě to je politická záležitost, to si myslím, že nestojí za komentář. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Rako má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu pokračovat francouzsky. Velice stručně ještě jednou. První záležitost. Myslím si, že u té otázky investic do eurozóny, to je zásadní záležitost. Deficit investic zde vidíme v současné době. Když analyzujeme celou situaci, tak první příčina, a oplouvám se, že to budu neustále opakovat. Je ta nedostatečná poptávka, když to vidíme ve všech zemích. Skutečně to je první faktor, první faktor nedostatečná, to znamená, um, je to samozřejmě, že je tam i ten faktor rentability, to je už nad pět let, ovšem do těch pěti let, to je právě tento zásadní faktor, to znamená eh, dynamika cen, nedostatečná poptávka, deflační sektory v současné době, no, což nepodporuje samozřejmě investice do eurozóny a také ta otázka nedostatečné důvěry, to je zásadní prvek evropského charakteru. Brexit, uprchlická krize, otázka reform, především evropského rámce, to všechno k tomu přispívá. Čili to znamená rostoucí důvěra v tomto turbulentním období, turbulentním prostředí a zároveň nedostatečná poptávka. To vše může samozřejmě mít poté obrovský dopad i na vůbec nějaké vnímání politického projektu evropského charakteru. Ale aspoň vidíme, že zde, když nemáme technická řešení, je zde určitá vůle k řešením. Ovšem, v evropské rozpravě právě potřebujeme mm, více více eh, této zaangažovanosti. ESM, ESM, já jsem o tom ještě nehovořil, je to v podstatě důležitý nástroj pro řízení krize na evropské úrovni, sdílení rizika. Kromě toho, co řekl Beno Acure, ano, otázka ESM nebo teda těch eh, Mm, toho, že by centrální banka skupovala tyto emise, udělení licence a tak dále. Je to vlastně prakticky přístup jiných uní monetárního charakteru. Spojené státy, Velká Británie, je to něco, co by ekonomicky bylo opravdu eh, pozitivní, ovšem smlouva tomu brání. To znamená, že jsou zde při, spíše nástroje pro makroekonomickou stabilizaci, kterým se věnuje Evropská centrální banka. Podobné příklady vidíme především ve Spojených státech. Nehovořil jsem o možnosti takového toho zlatého pravidla výmout investice z těch deficitních měření v tom ob, eh, krizovém období. My bráníme Eh, tento přístup v období obrovské recese, kde by daná země mohla ty investice výjmout z počítání eh, deficitních opatření. Proč? Proč v krizovém období? Proč pouze v krizovém období? Dva důvody. Jedna je obtížné, aby veřejné investice měly kontracyklický, proticyklický charakter, když se podíváme na implementaci například Junckerova plánu. Pokud jde o veřejné finance, nejde nemají, nevidíme tam eh, tu konverzi v rámci eurozóny a eh, proticyklický charakter. Když nesnížíme tyto investice v, eh, v takovém krizovém to je právě to, o co nám jde, protože tyto investice potřebují dlouhé období implementačního charakteru, to znamená, že vlastně nemusí podléhat těmto pravidlům v tom období krize. Čili jde o tu procyklickou, procyklický postup, to si myslíme, že je správné. To, že je výjmeme tyto investice v tom krizovém období z těch deficitních eh, opatření, to je něco, za co bojujeme. Investice v současné době eh, mají takovou jednu část eh, takovou velice citlivou, například infrastruktura nebo investice do vzdělávání, zdravotnictví, lidských zdrojů. I v období recese to musíme zachovat znamená nejenom se zaměřit na infrastrukturu a zapomenout na lidské zdroje. To znamená, že i v období ekonomického poklesu v veřejné finance musí jít do lidského kapitálu, zdravotnictví, vzdělávání. To je ta konvergence, o kterou nám jde. To znamená to pra, zlaté pravidlo, které teda favorizuje infrastrukturu. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že se budeme mít to v tom období obrovských, obrovského ekonomického poklesu recese právě tuto možnost, mm, abychom nefavorizovali pouze procyklická opatření na úrovni státu. Ještě jsem panu Artiemi neodpověděl. Ano, to, to pojištění v oblasti, teda mm, pokud je o nezaměstnanost, to by mělo spíš takový doplňkový charakter energetická záležitost, samozřejmě vím, že jsou zde různé investiční projekty k dispozici, které by měly reagovat na, um, na um, tyto společné projekty, trans, um, trans, uh, nebo přechodné období, pokud jde o uh, energetické záležitosti, které by mohly být financovány rovněž z evropského rozpočtu. Děkujeme, říká pan předseda. Úplně na závěr bych rád řekl, že takové zlaté pravidlo máme, protože eh, je to vlastně v případě méně než 1,5 té, toho preventivního postupu, kde eh, je nemůžeme, nemusíme zahrnout do těch eh, projektů financování pouze v, tom, v té opravné části z těch dvou, z těch dvou částí o kterých jsme se zmínili. A nyní otevírám část Catch the Eye. Kdo by chtěl položit ještě další dotaz na naše hosty? Žán, Žán by, no, mám pocit, že Žán by chtěl mm, body language, jasně, ano, ještě taková doplňující otázka na pana Rago. Pokud jde o investice, vy jste se o tom zmínil, ovšem nemyslíte si, že investice a korelace investic, že je to propojeno i s takovým prostředím, které umožňuje rentabilitu Protože tam, kde jsou ty podmínky rentability, kde nejsou dostatečné, tak vlastně tam nemůžeme počítat s investicemi. To je první poznámka. Druhá poznámka, společný trh. Je pořád ještě velice fragmentovaný. Investice samozřejmě ale potřebují určitou předvydatelnost. Oni vědí, že ta pravidla se budou muset měnit, protože trh je fragmentován, je zde, panuje zde určitá nejistota, nedůvěra, pravidla v budoucnosti a právě proto teda neinvestují dostatečně. Například eh, eh, v oblasti telekomunikací máme 28 různých úřadů, které řídí tuto oblast a to není pouze tato oblast. Ano, investice to je mm, eh, úžasné, ovšem pokud teda nejsme schopni překonat tuto fragmentaci, máme zde pravidla, která jsou jiná všude, různorodá, žádná konvergence a to znamená, že samozřejmě, že je zde i nedůvěra v to, jak budou ta pravidla vypadat do budoucna. Čili ta korelace s tou poptávkou, já bych to relativizoval protože musíme samozřejmě uspokojit určité podmínky, je zde ovšem globalizace a v rámci globalizačního běhu, jak si zaostáváme. Děkujeme, říká pan předseda. Eliza má slovo. Děkuji mnohokrát za veškeré vaše odpovědi a příspěvky. Já bych ráda teď pochopila vaše stanovisko zemna, co se týče zástupce ECP, ohledně způsobu, jakým bychom měli řešit problém státního dluhu. Stává se problémem v souvislosti s něčím, co v principu souvisí s dluhem, ale s mnoha dalšími záležitostmi, také z bankovní unii. Bankovní unie sama o sobě je mechanismus kontroly nebo zvládání rizika. A já teď přemýšlím o jednotném eh, dohledu, o jednotném způsobu eh, řešení eh, neschopnosti splácet. A mm, jakým způsobem tedy minimalizovat jiná rizika, jakým způsobem využívat nástroje, které máme, jak se díváte na možná pojítka, která v tom systému existují, pokud tedy mm, to lze řešit ještě nějak jinak? Jak se na to díváte? Pervanche, but you, you have the floor. Pervanche. You are allowed. And a very short one. Stručně. Minulý týden pozměňovací návrh na plenárním zasedání se zabýval tím, jak využívat eh, zisk nebo prospěch se, eh, a Je dobré, aby to byl někdo z centrální banky a byl schopen na to zareagovat, protože ten návrh samozřejmě bude dál diskutován a budeme o něm diskutovat v parlamentu dál a dál. Takže chci využít této příležitosti. Děkuji. Kdo začne? Pan Koro. Apologies, apologies again. Opět se omlouvám za svůj hlas. so try to do my best. I'm Budu se snažit ze všech sil. Omlouvám se zejména tlumočníkům, protože to pro ně určitě musí být těžké. Nejdříve k otázce paní Perez. V určitém smyslu eh, záleží na tom, co je ve smlouvě. Je to status ECB a mohu vás ujistit, že eh, Národní centrální banky už se eh, zabývaly tímto a následně tedy ty prostředky, které jdou z ECB do NCB, těch národních eh, centrálních bank, eh, jsou využity. Tímto chci odpovědět na otázku, co se s těmi penězmi děje. Eh, k otázce paní Ferreiry o státních dluhů a bankovní unie. Tato otázka byla zarámována tak, jako, že vypadá jako paralelní eh, krok eh, k eh, jednotnému, jednotné ochraně vkladů, zajištění vkladů, ale musíme uvažovat o tom, že ty rizika bank netýkají jen státních dluhů, jsou to i jiná rizika. Takže banky se nesmějí příliš exponovat, potřebují kvalitní kapitál a tak dále. To jsou další diskuze, které by nás vedly do mnoha dalších rozměrů bankovní unie. A potom ta otázka eh, expozice státních dluhů. Eh, my eh, nyní hovoříme o té společné fiskální kapacitě a vidíme, že nás to vede do mnoha dalších zákoutí. Takže to opět není tak jednoduchá věc. Obě dvě tato témata mají celou řadu dalších eh, dopadů, které je zapotřebí proskoumat a diskutovat o ně. Ano, měli bychom se zaměřit na ehm, otázku státních dluhů eh, jako rizika pro, pro banky musíme dát, měli bychom dát konzistentně. A ještě se nám nedaří dosahovat eh, konvergentního a konzistentního řešení na závěr, pokud mohu, pane předsedo, bych se vrátil e, k tomu, co říkal e, pan Rago, a to je nejistota. Je to nejistota v ekonomice eurozóny e, i je tu nejistota i pro jiné hráče mimo eurozónu z globální ekonomiky. Je tu nejistota o budoucnosti měnové unie, o mechanismech, které máme v Evropské unii. A právě to eh, eh, brání investicím, eh, brzdí to jejich uvolňování a v tom si myslím, že spočívá celé to jádro naší diskuze. Kdybychom mohli vysvětlit jasným způsobem evropským občanům, kam směřujeme, jaká to bude cesta k té měnové Eh, unii a hospodářské unii, tak bychom v následujících měsících eh, eh, omezili tuto nejistotu, vyprchala by. A právě proto tato diskuze a to další vysvětlování je tak důležité. Děkuji. Nevím, jestli ještě někdo bude odpovídat na otázky. Jenom stručně, ano, velice stručně. Ano, řík, mohu souhlasit tím, co říkal pan Artuji. Neměli bychom být příliš kerezijansky naivní, co se týče dostatečných investic, ano. Vidíme, jak je to současná pozitivní e, dynamika. E, krátkodobě z pohledu pěti let, ano. E, ale eh, pak už je jiná situace s ohledem na dalších, eh, dalších několik let, eh, pak je to spíše otázka jednotlivých odvětví. Takže ano, je zapotřebí stabilizovat stávající deficit investic v Evropské unii. Pokud, se, mm, pokud je nedostatečná rentabilita, tak je to strukturální problém. Je zapotřebí se zamyslet nad příčinou ale myslím, že stále dnes ještě bychom se měli zaměřovat do, na, na pochopení investic s ohledem na poptávku, na a co se týče nejistoty, ano, platí to ohledně veřejného dluhu a platí to zejména ohledně řeckého dluhu e, a té ochoty mm, přijmout důvěryhodným způsobem řešení řeckého dluhu. Všichni ví, že eh, jednou dojde k politické konvergenci ehm, evropského projektu. Děkuji, pane Note, chcete ještě něco poznamenat? Já už jsem vyslovil svá stanoviska ohledně státního dluhu, ale myslím, že zapotřebí mít na paměti, že pokud máte finanční sektor a chcete ho mít zdravý, tak jedním z hlavních principů mělo být, že eh, rizika musí patřičně oceněna. Na druhé straně tohoto argumentu také je to, že eh, pokud se nebudeme zaměřovat na eh, ocenění rizik, tak je budeme automaticky podceňovat. A pak tedy skončíte s nadměrným braní, nebo přijímáním rizik. Finanční sektor Eh, má své účely, bankovní sektor by měl stát na těch principech, že eh, rizika je zapotřebí patřičně ocenit a, a eh, ani státní sféra není zcela bez rizika a je zapotřebí uvažovat o dostatečně dlouhých tranzičních obdobích, jak se dostat ze stávající situace do takové situace, kde budete mít efektivní rozdělování zdrojů, k němu chcete jednoho dne dojít. Děkuji. A už jenom krátkou technickou reakci na pana eh, Koreseta. Já si myslím, že tam je článek 30.5 statutu ECB, který hovoří o tom, že část zisku může být eh, využita ve zvláštním legislativním postupu, který může být eh, zahájen na podnět ECB. Takže eh, abstrakt, z abstraktního hlediska můžete dokonce iniciovat využití tohoto ustanovení jako ECB. No, dnes už to možná nemusíme komentovat, tomu všichni rozumíme. Chci poděkovat všem. Ještě bych rád něco poznamenal ohledně uh, toho ocenění státního uh, zadlužení, státního dluhu. Jak banky by mohly vyřešit eh, situaci, pokud tyto eh, státní dluhy eh, a jejich schopnost splácet skolabuje? Já si myslím, že v takovém případě banka bude mít problém, i kdyby, mm, ať by měla 25 nebo 35 ale mm, je to sice ideologický problém, ale nevyřešíme ten, mm, tu podstatu problému. Potřebujeme toto nicméně vyřešit, aby snižování eh, eh, rizika se nakonec stalo financováním rizika, jak zde bylo správně řečeno. Ale nyní má slovo pan Bege, aby to celé uzavřel. Thank you, very brief, Děkuji, pane předsedo. Eh, to nebude kompletní závěr. My Doufáme, že budeme na našem pracovním dokumentu, eh, za který eh, expertům eh, velice děkuji za jejich expertízu a kolegům, kteří do toho přispěli, ale ještě to budeme mm, projednávat v širším rámci, jak politicky, tak mezi vědci. Já jsem křesťanský demokrat a mám to potěšení, že nám tady s francouzským socialistou eh, a společně jsme navrhli tuto iniciativní zprávu a eh, mm, lidé se na to dívali a ptali se, proč to děláme a my jsme řekli, že chceme řešit věci a pomoci občanům i státům. A to od nás občané očekávají. Jako zodpovědné osoby nesmíme ztratit ze zřetele, kam se chceme dostat jako Evropská unie. V krizi se učit a se musíme učit a svět na nás nečeká. Z reakcí vidím, že jsme na začátku naší práce. Přijde na to, zda se nám to podaří v obou výborech, ve, zpráv, ve zprávách v plénu, eh, tu iniciativní zprávu formulovat, která bude jasně, která jasně řekne, jaký je postoj parlamentu a tím komise a rada eh, mm, bude vyzvána, aby to skutečně mysleli vážně se spoluprácí se přímo zvolenými zástupci evropských občanů a ne to prostě e, odsunout stranou, jak se to e, v mnoha otázkách bohužel teď děje. E, také je správné, že fiskální kapacita nemůže být náhražka neudělaných domácích úkolů. Já souhlasím s panem Klotem. Úroky, úroková situace, to není to, co Eh, brzdí. Když já jsem investoval do firmy, tak jsem musel platit mnohem víc úroků než ten, kdo teď investuje. Takže lepší legislativa. Um, už teď máme dost nástrojů pro růst a zaměstnanost na investice. Se, se to a um, celá, je tady celá řada oblíbených projektů které jsou na mí, kde by to mohlo být více ušité na míru, aby to bylo udržitelné pro růst a zaměstnanost mm, vzhledem k použitým rozpočtovým prostředkům. To také musíme zodpovědět tuto otázku. Dále doporučení pro státy, eh, ručení a kontrola, co souvisí. Ehm, to jsou otázky, které musíme zodpovědět. Mnohé z toho, co můžeme udělat, je možné i bez změny smlouvy, ale jsou hm, otázky, kde bychom museli změnit smlouvu, i když to je delší cesta. Ale oběma směry musíme jít, pokud chceme udržitelně eurozónu a jádro Evropské unie posilovat a zachovávat jeho stabilitu, což nakonec od nás občané očekávají jako od poslanců Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že to, to bylo velice zajímavé a produktivní e, setkání. Chci poděkovat našim hostům za jejich příspěvky a práce musí pokračovat. Děkuji vám. No, you want to...